Dear President, Dobré ráno, dámy a pánové. Dobré ráno. Přeji i panu veřejnému ochránci eh, práv a paní komisařce Redingové a zahajují naše jednání. Jako první bod na pořadu jednání máme zprávu pana Salavrakose, činnost Evropského veřejného ochránce práv za rok 2012. Po oficiálním zahájení jednání bych chtěl ještě jednou mezi námi srdečně přivítat Evropského veřejného ochránce práv pana Diamantoruse. Je hezké, že jste se dostavil a dávám slovo prvnímu zpravodaji, eh, panu Salavrakosi. Nebo vy chcete něco k jednacímu řádu? Ano, pane předsedo. Chtěl bych mezi námi eh, vás velice srdečně přivítat a popřát vám všechno nejlepší. Eh, současná situace v Itálii je taková, že vás pro lehkou atletiku slaví své výročí. Je to nezapomenutelný rekord Pietro Menio eh, ho dosáhl, udržel ho 17 let a Michael Johnson ho potom porazil. Pan Meniak potom zemřel a v roce 2004 se stal členem tohoto eh, parlamentu, eh, zabýval se sportem a zasadil se o vytvoření Evropské agentury proti dopingu. A zejména vyzdvihoval vždy jasné hodnoty. Jeho eh, vítězství v roce 70 eh, byl okamžikem velké hrdosti. Itálie, eh, která v té době neměla příliš mnoho sportovních svazů. Vedlo to k tomu, že se mládež začala eh, věnovat sportu. V současnosti eh, existuje celá řada eh, sportovních událostí. Dnes se konají různé soutěže a závody a já bych chtěla proto oslavit pana Mendia, eh, protože byl opravdu velice angažovaným poslancem Evropského eh, parlamentu a chtěl bych eh, uctít jeho vzpomínku. Pane Silvestris, velice vám děkuji za vaše slova. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu pořadu jednání ke zprávě o činnosti Evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 a e, dávám slovo na čtyři minuty panu zpravodaji Salavrakosovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je mi eh, opravdu velkým potěšením, že jste mezi námi a že už eh, tedy nemáte žádnou nehodu. Chtěl bych také velice srdečně přivítat eh, pana Dimandoru ze Evropského veřejného ochránce práv, který byl v uplynulých deseti letech velice aktivní v této instituci, která je pro nás nesmírně důležitá, kde kde se řeší eh, stížnosti Evropské unie. Děkuji mu za spolupráci a já jsem eh, tedy ve své zprávě eh, doplnil informace o činnosti veřejného ochránce práv. Chtěl bych také říci, že ve srovnání s loňským rokem s objem práce této instituce ještě zvýšil. Chtěl bych uvést některé údaje, které E, dokládají e, to výsledek. Rok 2012 byl zejména e, velice aktivní, co se týče prováděných a ukončených šetření ve srovnání s předchozími lety. Zaznamenali jsme 80% nárůst zahájených šetření oproti roku 2011. Ukončená šetření se zvýšila o 23% oproti předchozímu roku. Stejně jako v roce 2012 2011 Evropský ochránce eh, pomohl více než eh, dvou tisícům občanům, předal dále jejich stížnosti, podrobil je zkoumání a také odpovídal eh, na jejich požadavky po informacích veřejný ochránce práv musel samozřejmě také uznat, že se nepodařilo eh, vyřešit některé stížnosti, protože nespadaly do jeho kompetencí. Bylo jich 740 a to byl nejnižší počet za celé desetileté období většina šetření, která byla zahájena v roce 2012, se týkala porušení správního eh, řízení nebo pochybení ve správě a týkaly se evropských institucí. Oblast kompetencí ochránce práv se týkala také eh, práv občanů se zdravotním postižením to byla priorita. Týkalo se to porušování eh, eh, smluv, eh, které se týkaly znevýhodněných osob a osob s zdravotním postižením. Ochránce veřejných práv si stanovil za cíl dosáhnout toho, aby se opravdu tyto smlouvy uplatňovaly další ochránkyně veřejných práv paní Reilly byla zvolena. Já ji eh, velice blahopřeji k volbě a přeji ji velmi mnoho úspěchů v její činnosti. Eh, práce veřejného ochránce práv eh, slouží k prosazování zájmů evropských občanů. A chtěla bych panu Diamandorosovi poděkovat za skvělou práci eh, za uplynulých deset let a blahopřeji mu také k dosaženým výsledkům eh, v zájmu Evropské unie. Jakožto řekl jsem eh, na jeho práci zvláště hrdí. Chtěl bych mu popřát nadále hodně zdraví, osobních i profesních úspěchů a doufám, že se mu bude dále dobře dařit. Děkuji vám. Srdečně vám děkuji, pane zpravodaji. A jako další bude mít slovo eh, Evropský veřejný ochránce práv a pan Diamanduros, prosím. Thank you, President. Before I... Děkuji. Než se pustím do svých eh, poznámek, chtěl bych eh, Chtěl bych vás přivítat a chtěl bych vám popřát vše dobré. Jsem rád, že se těšíte dobrému zdraví. Eh, pane předsedající, vážené poslanky, vážní poslanci, toto je chvíle, která je plná emocí pro mě. A chci vám poděkovat za možnost vás oslovit u příležitosti mé výroční zprávy za rok 2012. A chtěl bych hned eh, úvodem vyjádřit hluboké poděkování panu zpravodaji Salavrakosovi za důkladnou zprávu o činnosti ombudsmana. A vděčnost petičnímu výboru, který byl ceným zdrojem inspirace během celého desetiletí, kdy jsem byl ve funkci, chci zejména poděkovat panu Salavrakosovi za jeho osobní poznámky, které mě hluboce dojaly. Vážený pane předsedající, vážené poslanky a poslanci, přes 2000 občanů bylo, se dostalo přímé pomoci v loňském roce ze strany ombudsmana. Dostali jsme tak, také, se, také jsme mohli pomáhat skrze naše interaktivní internetové stránky a nemůžeme podceňovat skutečnost, že se dostává občanům pomoci, kdy jsou naváděni k efektivnímu způsobu řešení. V roce 2012 jsem také obdržel 2442 stížností od občanů, podniků, nevládních organizací, združení a dalších. 465 zahájených šetření v roce 2012 představují nárůst o 18 oproti roku 2011 a to opět navazuje na podobný nárůst 18% v roce 2011. Trend směřící k tomu, že více lidí se obrací na ombudsmana z oprávněných důvodů, je potvrzen stálým poklesem stížností, které jsou mimo náš mandát. V roce 2012 počet takových stížností byl 1720, což je nejnižší počet za 10 let a to přisuzuji tomu, co chtěl po mně parlament, tedy interaktivnímu průvodci, o kterém jsem hovořil. 390 šetření bylo uzavřeno v roce 2012. V 89 případech příslušné instituce vyřešily tu záležitost, souhlasili se smírným řešením a přijali návrh řešení. Většina dalších případů byla uzavřena tak, že není třeba dalšího šetření nebo že nedošlo k špatnému výkonu veřejné zprávy. Zjistili jsme v 56 případech, že došlo k, špa- k špatnému výkonu veřejné zprávy. A ve 47 případech došlo k uzavření případu s kritickými připomínkami. V dalších případech jsem se snažil zlepšit eh, situaci do budoucnosti. Vážené poslanky, vážení poslanci, v roce 2012 jsme byli schopni poprvé poskytnout konkrétní reakci na řešení, jak instituce spolupracují s Evropským ombudsmanem ve snaze zlepšit svou výkonnost. Ve dvou publikacích z roku následná studie ke kritickým připomínkám a nová zpráva o dodržování zákonnosti jsme zjistili, že v 82% případů instituce EU splnily doporučení ombudsmana a chci využít přítomnosti paní místo předsedkyně Redingové a děkuji za její přítomnost, že míra splnění těchto požadavků dosáhl právě 80%. Snažíme se zajistit co možná nejvyšší úroveň přístupu u jednotlivých institucí. To je klíčový úkol ombudsmana. V roce 2012 po veřejné konzultaci jsme formulovali celou řadu zásad veřejné zprávy. Pět zásad představuje stručné prohlášení o tom, co občané a veřejné instituce očekávají. A je to závazek vůči Evropské unii a jejím občanům, pokud jde o integritu, objektivitu, úctu k ostatním a transparentnosti. A tyto zásady berou v úvahu osvědčené postupy v členských státech a mimo jiné také by měly přispět úředníkům veřejné zprávy řádně uplatňovat veškeré předpisy, které upravují jejich činnost. Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, odcházím do důchodu na konci měsíce a chci využít této příležitosti, abych vám poskytl přehled toho, co byly výrazné úspěchy instituce do které jste mě zvolili třikrát v uplynulých deseti letech. V zásadních číslech za úplných deset let Evropský ombudsman řešil přes 30 tisíc stížností a zahájil téměř 3,5 tisíce hloubkových šetření v případech, kdy bylo tvrzeno, že došlo ke špatnému výkonu veřejné zprávy. Administrativa EU se za těch deset let stala transparentnější, přátelštější vůči občanům a jsem přesvědčen, že nestraná práce ombudsmana přispěla k tomuto významnému pokroku směrem k administrativní kultuře, která je ve službách občanů. Dosáhli jsme hmatatelných, eh, hmatatelných výsledků v řadě oblastí, v oblasti transparentnosti, v oblasti etických otázek, práv občanů a střetu zájmu. Od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy v roce 2009 a, chart, a kdy se stala Charta základních práv a svobod závazná, či, činnost eh, se um, zvýšila, zejména v oblasti práv občanů. Zejména díky iniciativy občanů a povinnosti navázat pravidelný dialog s občanskou společností. Došlo k nárůstu účasti občanů, zejména ve veřejných konzultacích. Ombudsman se také podílel různým způsobem na rozhodování a vytváření názoru na evropské úrovni a posílil spolupráci s Evropskou sítí ombudsmanů. Významný podíl mé práce znamenal přizpůsobení úřadu ombudsmana, také rozšíření a reforma statutu ombudsmana, poradenství při vytváření institutu ombudsmana v Turecku a také orgánu dohledu nad osobními daty, vytváření institu- této instituce v Evropské investiční bance a v neposlední řadě také poskytování informací a doporučení Evropskému parlamentu na řadu témat. Podpora administrativní kultury služby pro občany znamená morální investici ze strany ombudsmana a ze strany parlamentu a dalších institucí Unie. Vyžaduje ombudsman, aby byl aktivní, aby byl schopen uplatnit svou fantazii, aby změnil způsob uvažování institucí. Podpora kultury služby vyžaduje od ombudsmana jako instituce intelektuální závazek a administrativní schopnost, aby byl schopen pře- převzít strategii zaměřenou na občana a dodržovat nejvyšší normy v oblasti etiky. A to představuje nezbytné základy, na kterých můžeme budovat morální kapitál, který umožní, aby ombudsman se mohl vyrovnat s vyššími očekáváními, které jsou v souladu s, s pohledem na tuto instituci jako protiváhu exekutivy, která může mluvit pravdivě a s morální autoritou a může přispět podstatným způsobem k prohloubení právního státu a posílení kvality demokracie v Evropské unii. Je důležité uznat, že by došlo k malému pokroku bez dobré spolupráce s vedením a pracovníky evropských institucí. Aktivní a strukturovaný dialog s těmito institucemi, kde ombudsman je vnějším mechanismem kontroly, představuje ústřední projekt mého přesvědčení, že ombudsman by neměl být považován jako instituciální vyrázení kultury stížností, což představuje defenzivní způsob uvažování v institucích, ale mým cílem spíše bylo aktivně prosazovat kulturu služby občanům a aktivní dodržování jejich práv. A pokud je o komisi, chci zde vyjádřit uznání za podporu jednotlivých komisařů, kteří se zabývali otázkou základních práv. Vytvořili jsme vynikající rámec spolupráce s Evropskou investiční bankou a agentury EU ve své velké většině plně spolupracovali se mnou při podpoře zásady kultury služby ve vztahu k občanům. A opět využívám přítomnosti paní místopředsedníky Redingové, abych zdůraznil podporu práci ombudsmana a chci za to poděkovat. Konečně chci uznat zde ústřední úlohu parlamentu a zejména úlohu petičního výboru při poskytování podpory instituci ombudsmana. Parlament zajistil, že ombudsman bude mít nezbytné finanční zdroje, aby mohl efektivně působit a poskytl také pevnou politickou podporu pro to, aby ombudsman mohl hájit práva občanů. To byla kolektivní práce a dostali jsme dobrých výsledků pro občany. A závěrem se dopustím úvahy. Pokud je o výzvy do budoucnosti, parlament má ve své kolektivní moudrosti zvolil paní Emily Riley jako mého nástupce. Končící irská ombudsmanka je dobře připravena pro úkoly, které jsou před ní. Během deseti let ve funkci v Irsku prokázala své schopnosti na domácí mezinárodní půdě. Na domácí půdě se zasadila o rozšíření působnosti své instituce a posílení její autority. Mezinárodně se hrála ústřední úlohu při rozvoji asociace britských a irských ombudsmanů a také evropské sítě ombudsmanů, jakožto životaschopné instituce. A v neposlední řadě jako první žena ombudsmanka přináší do této funkce emoční inteligenci, intuici, která je velmi důležitá pro tuto práci. Proto je skvěle připravena pro výzvy, kterým bude její instituce čelit. A taková výzva je právě ekonomická situace, která jak eh, občany, kterým sloužíme, je instituce, kterou, naplňujeme, bude zasahovat. Další výzvou je přizpůsobení se technickým změnám a novým změnám v oblasti celkového prostředí, stárnoucí populace a další výzvy, včetně migrace. Tyto výzvy mají hluboký dopad na vztahy mezi EU a občany. A očekávání občanů od EU ehm, jsou funkcí dvou základních parametrů. Problémy, kterým čelí a nástroje, které mají, aby mohli dát na vědomí, co potřebují. Výzvou pro ombudsmana je, aby byl schopen reagovat na měnící se potřeby občanů a současně, aby si byl vědom tlaku kterým, kterým čelí instituce. Přeji své nástupkyni vše dobré a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za podporu v uplynulých deseti letech a také za poctu, které se mi dostalo třikrát během tohoto uplynulého období. Srdečně vám děkuji, pane Diamandurusoj. Dalším řečníkem za komisi má slovo paní komisařka Redingová. Děkuji vám, pane Děkuji vám, pane předsedo, velmi ráda z vás zde vidím. Pane předsedo, dovolte, abych zejména eh, poděkovala panu Salavarakosovi a petičnímu výboru za skvělou zprávu, kterou připravili o činnosti Evropského veřejného ochránce práv za rok 2012. Tato zpráva je důležitá, protože nám ukazuje, jak se hlavní kontrolor kontrolerů dívá na eh, tuto činnost, na tuto práci ve prospěch evropských občanů. A tato činnost probíhala tak, jak jste vy, pane Diamandorosovi, Ramandurose vedl činnost této instituce eh, v souladu s profesionalitou a trpělivostí. Vy splňujete tyto předpoklady a myslím, že Evropský parlament konal moudře, když vám třikrát svěřil odpovědnost, abyste vedl eh, tuto instituci. Zpráva pana Salavrakose se ohlíží nad minulostí a vystvihuje vše, čeho bylo v uplynulých letech dosaženo. Bylo to díky velkému úsilí a dialogu s evropskými občany a jsem ráda, že evropští občané znají mnohem lépe odpovědnosti veřejného ochránce a že jeho činnost má dopady na skutečný život občanů to je důležitý výsledek, kterého bylo dosaženo. Také jste prohloubil dialog nejenom s evropskými občany, ale i s institucemi a s občanskou společností. Podařilo se vám posilovat práva občanů na účast na demokratickém životě. A evropské rozhodování se stalo transparentnější a odpovědnější, což je velice důležité. Nyní máme e, rok 2013, což je Evropský rok občanů a vidíme, že e, někteří občané stále ještě e, nemají informace o tom, jak fungují evropské instituce a co pro ně dělají. Výsledky posledního eurobarometru mě šokovaly, kde bylo uvedeno, že jenom jedna třetina občanů se domnívá, že jejich hlas má nějakou váhu mnohu. Tady je třeba ještě učinit mnohé, aby občané nakonec pochopili, že evropské instituce jim opravdu slouží. Pane Diamandurosi, vy jste hrál zásadní eh, roli eh, při posilování administrativní kultury služeb občanům v evropských institucích. Já vám za to velice děkuji. Děkuji vám za eh, mimořádné výsledky v uplynulých deseti letech. A nyní eh, po vašem projevu víme, jaké další výzvy očekáváte v nadcházejících letech, eh, které musíme řešit společně mezi komisí a panem Diamandurosem a parlamentem existovala vždy velice plodná spolupráce eh, v zájmu vzájemného respektování. Je to také díky vám, protože vy jste byl uprostřed dění a uprostřed této spolupráce. Přeji vám nadále šťastné eh, dny v při aktivním odpočinku v plném eh, zdraví. Jistě budeme mít příležitost se na vás ještě obrátit a eh, o, s otázkami, protože víme, že jste naschromáždil cené zkušenosti z uplynulých deseti let. Dámy a pánové, chtěla bych se vrátit k faktickým širokému obsahu naší diskuze. Tato zpráva uznává eh, obecně velké úsilí eh, a zahrnuje také úsilí eh, komise o větší transparentnost. A o 36 se v roce Oproti roku v roce 2008 se to změnilo na 21 v roce 2012. Toto plnění. A to je, myslím, velice povzbudivý trend je tu ještě otevřené pole ve vztahu ke komisi. Komise je e, výkonným orgánem v Evropské unii a činí většinu rozhodnutí, která mají rozsáhlý dopad na život občanů. Celá počet e, požadavků na informace se snížil v roce 2012 o 5 a to ukazuje, to ukazuje, že Eh, sice nejvíce žádostí o informace jde na komisi, ale je tu eh, pozvolný pokles. A eh, komise zareagovala na požadavek Evropského parlamentu, aby přijala závazné administrativní postupy na základě článku 298 omlouvám se, 89, říká paní komisařka smlouvy. A e, je e, eventuální pochybení v administrativě e, budou podrobeny hodnocení v členských státech a cílem je dát dohromady veškeré relevantní informace o administrativních právech občanů eh, na jednom místě na eh, webové stránce. Pan ombudsman zdůraznil, že lidé potřebují eh, vědět, kam se mají obrátit, aby obdrželi odpověď. To je tedy důležitá role naší instituce. Komise bere také v potaz veškeré připomínky Evropského ochránce veřejných práv k otázce vídeňského letiště a také eh, akceptuje zprávu Evropského parlamentu. Komise předložila návrh, aby byla pozměněna směrnice 2011-92 ohledně hodnocení takovýchto eh, ekologických eh, projektů veřejného a soukromého partnerství. A eh, zabýval se tím eh, výbor pro životní prostředí a doufám, že bude jednání co nejdříve ukončeno, abychom se v budoucnu vyvarovali nutnosti aby vaše nástupkyně se eh, k tomu musela vyjadřovat. Eh, Těší mě, že zpráva pana Sala v Rakose zdůrazňuje, že eh, za 18 let předložil veřejně ochránce asi 18 zpráv a to vedlo k řešení problému. Je tu samozřejmě jistě eh, více eh, případů, ale eh, většina případů se vyřešila ještě dříve a to je velice dobré. Ale abychom vnesli jasno do těchto otázek, bude komise nadále pracovat ve stejném duchu, lojální a konstruktivní spolupráce i s budoucí eh, ochránkyní veřejných eh, práv Emily O'Reilly, které velice blahopřejí k zvolení a doufám, že se s ní záhy sejdu Práce petičního eh, výboru je také nesmírně důležitá a eh, v tomto roku jsem v tomto roce jsem vedla dialog s občany a e, lidé si uvědomují, že petiční výbor existuje a to je velice důležité, aby si toho občané uvědomili, protože e, parlament je zástupcem občanů, takže ta první myšlenka, e, když dojde k nějakému pochybení, je snaha se obrátit eh, na eh, toho, kdo občany zastupuje. A já eh, si velice cením spolupráce mezi petičním výborem a ochráncem veřejných práv. A tak to také má být, protože v petičním výboru působí moudří lidé a měli jsme také velice moudrého ombudsmana, kterému bych chtěla poděkovat za tu desetiletou činnost ve prospěch občanů. Děkuji vám srdečně, paní komisařko, a nyní se dostáváme k řečníkům za politické skupiny. Jsem si eh, jist, že pomůžete dodržet eh, eh, pořád jednání a dodržíte také řečnickou dobu. Další řečník na dvě minuty za EPP, paní Kolarská-Bobinská. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu... Jménem Evropské lidové strany bych chtěla vyjádřit vděčnost panu Diamandorovi za veškerou odvedenou práci v uplynulých deseti letech. Petiční výbor připravil zprávu, která byla koncenzuální a dospěli jsme k záru, že byl skvělým evropským ombudsmanem, protože na jedné straně jste učinil evropskou veřejnou zprávu efektivnější a transparentnější. Na druhé straně se, jste zavedl inovace. Snažil jste se zlepšit eh, reakci na stížnosti evropských občanů. A není při výkonu veřejné zprávy možné vždy řešit eh, inovace a obsah. A vám se to podařilo. Když se díváme na vaši práci, jak aktivní členka nevládních organizací v Polsku a později poslankyně, jste skvělým příkladem pro ostatní. Dalším úspěchem byla byl systém rychlé reakce na stížnosti občanů a rychlé zahájení šetření tam, kde to bylo nutné. A také jste poskytoval informace občanům. A to je vždy důležité, kdy občané nerozumí právu a zákonům a fungování evropských institucí. Zahájil jste řadu šetření na základě vlastní iniciativy, jak uvedla paní komisařka. Chránil jste zájmy občanů, například v případu Vídeňského letiště. Poslanci za EPP, kteří jsou členy petičního výboru, si váží kodexu chování veřejné služby a my jsme to zdůraznili v naší zprávě, to je těch pět zásad, spolehlivost, neutralita, transparentnost. Nemáme čas na to, abychom zde vypočítali všechny vaše úspěchy, ale chci vám poděkovat za všechna tato léta a jsem přesvědčena, že paní O'Reilly bude skvělou ombudsmankou a naváže na vynikající tradici, kterou jste zahájil. Děkuji. Děkuji vám. Za politickou skupinu SED paní Gence, dvě minuty. Köszönöm a Mm, děkuji vám moc krát. Já bych chtěla rovněž eh, uvítat eh, veřejného ochránce práv eh, v našem kruhu a děkuji vám za naši politickou skupinu. Vaše funkce je velmi důležitá ve smyslu transparentnějšího postupů v evropských institucích. A samozřejmě, že ombudsman musí být také nestraný, musí mít respekt, i to je nezbytné. A po víc jak deseti letech můžeme říci, že pan Diamanduros byl takovýmto veřejným ochráncem práv. Víc jak 20 tisíc občanů se na něj obrátilo, byly to informace, ale také stížnosti, které byly vyjádřeny. Bylo vyjádřeno, že osobní údaje eh, jsou zneužívány, že závazky nejsou dodržovány. A eh, ombudsman eh, hlídá to, aby byly dodržovány zákony psané i nepsané. Mnozí občané však chtěli více informací a tak dostali také na internete ve stránce vašeho úřadu příslušné informace. Poslanci parlamentu rovněž eh, měli přímé spojení na vaši webovou stránku a mohli tak práci ombudsmana také pomáhat. Je důležité podporovat eh, ombudsmany také v případě eh, práv postižených. Evropská unie přistoupila k právům postižených osob eh, definovaných OSN. Proto také tato práva musí být dodržována. Od budoucí ombudsmanky očekáváme, že tyto zákony budou eh, dodržovány a že od členských států se bude požadovat, eh, aby přístup k těmto osobám byly, byl zlepšen. Včera jsme byli upozorněni na to, že se stalo na evropské úrovni velmi málo v tomto smyslu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A další řečnící minuta a půl za ALDE, paní Vertman. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegy Vážení kolegové, eh, pane veřejný ochránce práv, vaše výroční zpráva nám ukazuje, jak eh, vyrovnaně jste eh, pracoval v Pracoval jste především na transparentnosti. Eh, přestože orgány EU jsou transparentní, velká část občanů se domnívá, že tomu také není. A proto je nutné udělat vše proto, aby příslušné informace byly zprostředkovávány občanům. A v této souvislosti chci také zmínit spolupráci s, orgina, s orgány a se službami, které byly vyzvány k tomu, aby lépe spolupracovali s ombudsmanem a tím přispěli také ke zlepšení imidže Evropské unie. Zvláštní zpráva ohledně rozšiřování letiště ve Vídni ukazuje, že díky dobré spolupráci všech je možné dosáhnout dobrých výsledků. Dovolte mi ještě upozornit na jeden bod, a to v mé funkci se pravodajky za výbor pro ženy. Chtěla bych upozornit na to, že eh, je nutné se mnohem více věnovat eh, problémům osob s postižením a také dětem. V této souvislosti bych chtěla vyžádat, aby bylo dodržováno to, co předepisuje OSN v tomto směru. Děkuji vám za skvělou spolupráci a vaši velkou angažovanost. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně. Máme tady modrou kartu pana Rubiga. Dovolíte tuto otázku, prosím? Ano, srdečně děkuji kolegyni Vertmanové. Se chci zeptat, transparentnost je důležitá pro nás a všechny a pan ombudsman stanovil dobré eh, eh, standardy. Domníváte se, že seznam eh, lobbystů by, mělo být, by měl být více transparentní také v souvislosti s financováním nevládních organizací. Když víme, odkud a jaké zájmy nevládní organizace mají, třetí. Eh, jsou-li eh, také financovány mimo Evropu, eh, pak je to obzvlášť důležité. Pane kolego, já jsem samozřejmě vašeho názoru. Domnívám se, že je nutné udělat ještě mnohem více v transparentnosti. Domnívám se také, že ehm, nová veřejná ochránkyně práv se bude za to zasazovat. Jsem přesvědčena o tom, že petiční právo se tímto také posílí. Děkuji paní kolegyně a další řečnicí na dvě minuty, paní Oken za zelené. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říci tři věci. V prvé řadě bych chtěla velice poděkovat panu Salafrakosovi za velice dobrou zprávu a samozřejmě velice děkuji panu Diamandurosovi za jeho fantastickou práci. Přispěl k tomu, že instituce veřejného ochránce práv se stala opravdu velice solidní institucí, institucí kterou eh, kterou eh, opravdu občané v Evropě využívají. A eh, byli bychom rádi, kdyby tato tradice pokračovala. Na vzdory některým potížím máme skutečné veřejné ochránce, ale k tomu musíme poblahopřát i občanům, protože občané tak získali doufejme, velice eh, dobrý přístup k evropským institucím a eh, k řešení eh, pochybení ve zprávě. Paní Redingová řekla, že toho můžeme záhy dosáhnout na základě služeb v tom smyslu, že instituce mají chránit občany a občané očekávají, že nebude docházet ke korupci a k žádnému pochybení. Zdá se, že tu jsou určité problémy s tímto prosazováním. A kandidáti na tento úřad by měli projevit také otevřenost eh, vůči zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu. K čemu došlo k vystupování v zájmu tohoto průmyslu a to je opravdu skandální, eh, že nebyly respektovány akceptovány předpoklady Evropského eh, veřejného ochránce práv. Pokud se tento průmysl prosadí, jaké dopady to bude mít na zdraví evropských občanů? Eh, děkuji vám, pane vy za vaši práci. Děkuji, paní kolegyně, a dále na minutu a půl má slovo Pan Chuntis, prosím. Děkuji, panem předsedo. Je jménem Sjednocené levice bych chtěl říci, že podporujeme zprávu pana Salavrakose, podporujeme i názor petičního výboru. V této zprávě je pozitivně hodnocena činnost Evropského veřejného ochránce práv. Frakce GUE by chtěla také poděkovat za desetiletou eh, práci v zájmu Evropské unie. Pan Diamandoros eh, měl opravdu eh, skvělé poznatky a osvědčil se ve své funkci a já se domnívám, že se mu to opravdu dobře dařilo i ve vztahu k Evropské komisi a dalším evropským orgánům. Činnost Evropského veřejného ochránce vykonával skvěle a e, je to důležitá funkce a to platí i pro budoucí veřejnou ochránkyni. Jde o to, aby všechny orgány a instituce Evropské unie byly takto zpřístupněny. Týká se to i komise, i parlamentu v důsledku krize, která zejména postihla země na jihu Evropy jsem přesvědčen o tom, že je třeba odhalovat stále více případů pochybení ve veřejné správě. O to eh, důležitější je činnost Evropského veřejného ochránce práv a je třeba, aby evropské orgány a instituce pracovaly velice transparentně. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. A dále na minutu a půl vystoupí za frakci EFD pan Paška, prosím. Děkuji, pane předsedající a paní komisařko. Pane ombudsmane, výroční zpráva o práci eh, veřejného ochránce práv sumarizuje výkon práce v posledním roce jeho desetiletého mandátu. Zpráva také potvrzuje, že po deset let jeho funkce se podařilo eh, vytvořit eh, respektovaný úřad, který dělá dobré jméno jak funkci ombudsmana, tak EU. Na základě statistiky vidíme, že je pozitivní eh, to, že občané se lépe orientují v rozdělení kompetencí eh, mezi eh, jednotlivými orgány. Ochrana práv občanů je důležitým aspektem ve právě Evropské společnosti, což vidíme také na vyhodnocení evropských institucí. Největší náraz na porušování porušování práv eh, byl konstatován v Evropském parlamentu a eh, také komise. Tyto skutečnosti potvrzují potřebu trpělivě a systematicky pracovat ve funkci ombudsmana, aby byly vytvořeny eh, nejlepší podmínky pro práva občanů. Závěrem chci panu Diamandurosovi poděkovat za jeho činnost a současně děkuji také pravodají za dobrou a kvalitní práci na zprávě eh, pro Evropský parlament. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám jako další řečník za EKR.

Vážený pane předsedo, to je moc hezké, že jste zase mezi námi, pane Diamandorosi. Když porovnáme eh, čísla z loňského roku, tak rychle skonstatujeme, že náš evropský veřejný ochránce práv i v roce 2012 udělal velice dobrou práci. 740 eh, stížností z 100 1720 spadaly do jeho kompetenci. Bylo to o 20 vyšší než v loňském roce a to bylo tak vysoké jako nikdy. E, také jsme se zde zmiňovali o jídeňském letišti. To je, myslím, špičkový výkon spolupráce mezi e, veřejným ochráncem a petičním výborem, i když se k tomu musíme stavět kriticky. Podařilo se e, přímo pomoci evropským občanům a to je velice potěšující potěšující a překopující výsledek, kromě zpracování stížností, eh, respektuje pan eh, ombudsman také integritu, angažovanost v EU, respektování a transparentnost. Pět zásad, pět hodnot, kterým se upsaly eh, všechny instituce a také každý poslanec. A kromě toho eh, vydání nového etického kodexu řádné praxe byl důležitým příspěvkem. Chtěl bych vám velice poděkovat za práci v roce 2012, ale zejména za mimořádnou silnou angažovanost. Za celých deset let od roku 2002 působíte v úřadu a vytvořil jste efektivní síť veřejných ochránců, pomohl jste tisícům občanů, přispěl jste k efektivní činnosti této instituce a měl jste určující význam při utváření této instituce. A jak je možné ještě zlepšit činnost ombudsmana a zlepšit zlepšit spolupráci. To je samozřejmě možné, ale je to možné proto, protože nám zanecháte skvělé dědictví. Přeji vám všechno nejlepší a já mohu jenom říci, že je škoda, že odcházíte. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Dále na dvě minuty pan Oščinaro. Děkuji, pane předsedo a vítejte zpátky mezi námi. Paní místo předsedkyně Evropské komise, milí kolegové, pane ombudsmane, dnes zažíváme mimořádnou přejitost, kdy řečníci ze všech politických skupin hovoří v superlativech o instituci veřejného ochránce práv je to výraz úcty parlamentu panu Nikiforovi Diamandorovi po deseti letech ve funkci. Milí příteli Nikiforosi, díky za vaši dostupnost, za podporu kultury transparentnosti a dobré kultury veřejné zprávy. Chci vyjádřit vděčnost za eh, důstojný a neústupný přístup k funkci za deset let. Jak bylo uvedeno v roce 2012, vaše působení souviselo s řešením situace kolem vídeňského letiště. Jednomyslné hlasování a příkladný přístup umožnil výboru PETY eh, nalézt řešení pro budoucnost. A tato zpráva nám nabídla možnost přispět ke změně návrhu směrnice o dopadu na životní prostředí, aby se takové věci nikdy nemohly do budoucnosti opakovat. A nemohu než přivítat zprávu Zanony, která bude schválena na prvním plenárním zasedání v říjnu, kde jsou obsažena doporučení plynoucí z petičního výboru. 52,7 šetření z roce 2012, která byla zahájena úřadem ombudsmana, se týkala Evropské komise. A vyzývám Evropskou komisi, aby zaznamenala, že zde prostor pro lepší výkon veřejné zprávy na této úrovni. Norm, úroveň, kterou jste určil, z toho bude vycházet nová ombudsmanka. Já jsem přesvědčen, že činnost paní O'Reilly bude na úrovni, kterou jste určil vy. Děkuji vám a nashledanou. Hm. Děkuji vám a chtěl bych ještě jednou připomenout, že máme velmi plný pořad jednání a abyste tedy dodržovali řečnickou dobu eh, a nenutili mě se prosazovat odsud. Jsem si jist, že paní Jety Meky eh, dodrží eh, svou dobu minutu a půl. Ilo Pane předsedající, jsem ráda, že vás vidím na vašem místě a že se vám dobře daří. Eh, Pane ombudsmane, nejdříve vám chci poděkovat za vaši práci. Odvedl jste cenou práci, která nebyla jednoduchá. Například při podpoře otevřenosti a transparentnosti v EU, pokud je o dobrý výkon veřejné zprávy, Eh, snažil jste se, ale čelil jste velkému odporu a dostal jste úspěchu. A děkuji vám za vaši spolupráci. Krize v uplynulých deseti letech ukázala, že existují, existuje deficit v oblasti transparentnosti a otevřenosti v EU. Problematika bank v členských státech, eh, to vše bylo zastíráno v členských státech a je třeba více otevřenosti, aby se to nemohlo zopakovat. Musíme zvýšit míru transparentnosti na všech úrovních v EU, protože to vyvolává důvěru. A to také znamená, že jsme schopni řešit veškeré problémy včas. A to se nám tentokrát nepovedlo. Potřebujeme legislativu, která se týká kvalitní administrativní práce a to určitě podpoříte, když už jste to zahájil během vašeho mandátu. Děkuji vám za skvělou práci a přeji vám vše dobré v dalším životě. Děkuji, paní kolegyně. Pokud eh, došlo k tomu případu, že bych neviděl pana Helmera, přestože je zde, tak eh, prosím o omluvu, ale nevidím ho i eh, nyní a můžeme přejít tedy k další řečnici, paní Macony, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já přeji vše dobré, zdravím vás a jsem ráda, že jste zde mezi námi. Výroční zpráva Evropského ochránce práv, podobně jako uvedli předřečníci, je bilancí na konci mandátu, protože pan Diamandoru se rozhodl přerušit svou profesní kariéru před koncem vlastního mandátu. A končí tedy desetiletí práce s pozitivní bilancí. Více účasti, více efektivity, důvěra občanů. To vše je dílem nasazení pana Diamandura, který s jasnou zřivostí byl schopen eh, se angažovat eh, při podpoře uší vazby mezi institucemi, občanem a úřadem obecně jako zastupkem výboru petičního vztahy těchto institucí, tedy našeho výboru a úřadem Bucmana se zlepšily, ta spolupráce je výhodná, ta síť funguje a je to vynikající nástroj. Ombudsman i petiční výbor eh, jsou schopni lépe vytvářet vztahy mezi občany a institucemi evropských při ochraně jejich práv a poskytnutím zastání. V v období krize je to zásadní funkce. Já jsem vděčná panu Diamandurovi, že je schopen obhajovat instituci takto efektivně. Srdečně vám děkuji. Paní kolegyně, dalším řečníkem minuta a půl paní eh, Geringa de Ödenberg. Děkuji, pane předsedo bylo pro mě smutnou zprávou, že profesor Diamanduros už eh, nebude evropským ombudsmanem, protože v uplynulém desetiletí pracoval velmi kvalitně s námi v petičním výboru a udělal mnoho pro větší transparentnost eh, řízení a lepší informace občanů. V posledním roce řešil přes 2,5 tisíce stížností které se týkají špatného výkonu veřejné zprávy, poskytování informací na vyžádání o 20 tisících případech. A když se podíváte na počet eh, šetření, ten se, ten se zvýšil o 23% oproti roku 2011. Počet žádostí o informace klesnou, což jasně ukazuje, že interaktivní průvodce, který byl zveřejněn a zpřístupněn, je velmi efektivní a počet stížností, které byly předloženy našimi občany, nepatří do mandátu ombudsmana, dosahuje tedy rekordně nízkého počtu. Avšak zpráva jasně ukazuje, že přístup k dokumentům EU a transparentnost některých eh, postupů je nedostatečný. 22 uzavřených šetření se týká narůstající počet eh, případů eh, přeukazuje, že tato situace neuspokojivá. Chci poblahopřát za, za eh, vaši činnost po úplných deseti letech a přeju, vám, přeju vše dobré nové veřejné ochránkyni práv a věřím, že se nám podaří zefektivnit postupy v Evropské unii. Děkuji. Dank. Děkuji vám, paní kolegyně, a další řečnicí na jednu minutu, paní Harkin. You, And... Děkuji, pane předsedo, jsem velmi ráda, že dnes předsedáte. A také jsem ráda, že mohu poděkovat panu Diamandurovi za jeho práci a službu pro evropské občany. Vy a váš úřad jste řešili špatnou práci administrativy a Přitom jste postupovali vyváženým způsobem a myslím, že ve vašich rukou byl tento úřad v dobrých rukou. A to vyvolává mezi občany důvěru. Vám se podařilo překlenout tu propast, o které hovořím jako o demokratickém deficitu mezi občanem a evropskými institucemi. Jsem velmi ráda, že vaší klíčovou prioritou bylo zachování dialogu se zúčastněnými stranami, protože lidé nevolí pouze jenom za pět let svého europoslance, ale chtějí být aktivní a chtějí využívat svých práv. Ale občané někdy čelí v tomto procesu příliš mnoho překážek a potom ztrácejí důvěru a zahořknou. A váš úřad eh, byl, byl aktivní při zjednodušení těchto postupů. Chci vám popřát vše dobré, chci popřát vše dobré paní e o Rayleigh. A vy jste prokázal skutečný závazek služby pro občany a to je nezbytný pevný základ. Děkuji vám, paní kolegyně, a dále na dvě minuty má slovo pan Kelly, prosím. Eh, As uh, our colleague Mr. Bolsonaro pointed out, it's most unusual in this House Dobrý den. Jako obvykle se snažíme eh, mluvit jednomyslně o institucích Evropské unie a dnes také není žádná výjimka. Je to hodnocení činnosti eh, Evropského veřejného ochránce práva za deset let, jak řekla paní komisařka Redinková. Jeho činnost se vyznačovala profesionalismem a velkou moudrostí. A mohu říci, že jste byl vhodnou osobou, eh, která eh, působila opravdu velice eh, důstojně. Sostil jste se velice dobře svého úkolu. Přeji vám hezký odpočinek a doufám, že mohu popřát vše nejlepší vaší nástupkyni myslím, že můžete být velice hrdý na svou činnost. 66% stížností řešeno a to je ve velkém kontraktu s děním v členských státech byrokratické instituce mnohdy občany frustrují a e, občani jsou rádi, když se řeší jejich e, stížnosti e, velice rychle. Pomohl jste 22 tisícům občanům a jak řekla paní Harkinová, to nám pomáhá odstraňovat deficity v demokracii. A je to velice důležité, že e, veřejní e, ochránce e, práv řeší připomínky institucí a to eh, je opravdu eh, značná pomoc pro naše eh, občany. Ještě jednou velice děkuji a přeji vám, abyste si dobře užil zaslouženého odpočinku. Děkuji, pane Kelly, za svou osobu. Děkuji také, že jste jako jediný během dnešního dopoledne přesně dodržel stanovený čas. Nyní má slovo pan Kašman na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane Diamandurosi, co ještě k tomu mohu říci, když jste eh, poslouchal tě, eh, všechny tyto eh, pochvalné projevy. Vy jste byl na naší straně, co se týče přístupu eh, k dokumentu, ale stále je ještě třeba zajistit transparentnost a otevřenost. Eh, vy jste měl zajistit jste zajistil, aby eh, všechny evropské instituce byly přístupnější občanům než dříve. Snažil jste se pomoci občanům s zdravotním postižením a to nebude zapomenuto. Chtěl bych také říci, že Emily O'Reilly bude naší příští veřejnou ochránkyní práv a to nám skvěle připadá připomíná, že tato pozice není politicky eh, neutrální, že ji tak, jako takovou musíme vnímat. Ano, deset let jste odváděl skvělou práci. Eh, já to s radostí říkám za petiční výbor. Budeme pokračovat ve vaší eh, linii. Pane Diamandorusi, já vím, že zůstane váš aktivní a e, vášnivý přístup k životu. Vaše, váš odkaz e, jistě zůstane a ve vaší činnosti tak to bude pokračovat i paní O'Reilly. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A dále na minutu má slovo pan Kazak. Prosím господин председател уважаема госпожо комисар уважаеми господин Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž chtěl poděkovat e, za veškerá vaše úsilí v zajištění transparentnosti v Evropské unii. Velmi jste zlepšil roli eh, ombudsmana v Evropské unii. 67 procent všech eh, se tížností se dostalo k vám, ale veliký počet z nich se týkal transparentnosti a eh, otevřeného publikování. Jsou to stížnosti, eh, které nás znepokojí a vyjádřují nedůvěru k institucím EU. A proto vyzývám paní O'Reilly, Eh, aby pokračovala ve vaší práci a eh, zavedla ještě vyšší standardy. Děkuji za vaši činnost. Děkuji vám. Dalším řečníkem na dvě minuty pan Becker. Vážený pane předsedo, vážený eh, pane veřejný ochránce práv. Děkuji za bilancování v rámci eh, zprávy. Chtěl bych zlečně poděkovat eh, panu Diamandurovi, eh, kterého pokládám za velmi věcného a profesionálního partnera petičního výboru. Především při vypracování zvláštní zprávy o letišti ve Vídni a dopadech k kterým došlo. Došlo k optimalizaci eh, řízení a k lepšímu přístupu k občanům, tak jak to také řekla komise. Eh, také se zlepšila efektivnost eh, ve využití poznámek občanů v přípravném řízení. Tak to také v říjnu bylo nebo bude eh, zakotveno do příslušných zákonných předpisů. Vaši profesionální činnost jsem poznal v rámci tohoto zalíšení a eh, nové ombudsmance eh, přeji osobní angažovanost a profesionální činnost. Domnívám se, že k tomu patří ještě další důležité aspekty, jako je například stanovení účinné komunikace Eh, padlo zde heslo Cases, eh, a tedy využívání také eh, onlineových nástrojů, tak aby občané mohli online sledovat vyřizování své stížnosti. Byl bych velmi rád, kdyby spolupráce petičním výborem v budoucnosti byla eh, dobrá, eh, tak eh, jako tomu bylo v případě vaší činnosti, tak abychom mohli spolupracovat s dobrými důsledky pro občany Evropské unie. Osobně vám přeji hodně zdraví a krásné období vašeho života. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně, pane kolego, a dále na jednu minutu eh, pan Ertuk. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že vás zde vidím mezi námi. Přeji vám, pane eh, Diamandu Ro hodně štěstí eh, v budoucnosti a děkuji za vašich deset let. Poslední anketa ukázala, že 52% evropských občanů eh, chápou roli ombudsmana v, eh, ve zprostředkování a zajištění práv občanů. To je správná cesta, ale je to příliš málo. Já se domnívám, že více občanů by se o vás mělo dozvědět a být lépe informováno ano, eh, máme v Evropské unii víc jak půl milionu miliard obyvatel a když se podívám na čísla z roku 2012, tak pouze 2400 eh, se eh, tížností došlo. To je velmi málo protože to ukazuje, že občané nejsou dostatečně informováni o vaší e, funkci. Ale 52% občanů, e, kteří pokládají administrativu EU za netransparentní, rovněž ukazuje, že je nutné ještě hodně pracovat. Ale vám osobně děkuji srdečně. Děkuji, kolego. A dalším řečníkem na dvě minuty je Iturgas Angolo. Pane předsedo, zpráva z letošního roku o činnosti ombudsmana za rok 2012 je zvláštní, protože nyní víme, že pan Diamanduros opustí svou funkci. Chci mu poděkovat za deset let práce a zejména za to, že vytvořil kulturu služby a kvalitní veřejné zprávy a vždy úzce spolupracoval s petičním výborem Evropského parlamentu. Chci využít také této možnosti a chci poděkovat panu Salavrakosovi za skvělou zprávu. Chtěl bych eh, potrhnout pozitivní aspekty eh, v činnosti ombudsmana z roku 2012. Následující 56 stížností bylo předloženo interaktivní formou. To znamená, že tento orgán se přizpůsobuje elektronickému věku. A ten interaktivní průvodce je velmi užitečným nástrojem pro filtrování stížností a šetření. Tím spíše, že nyní lépe občané znají svá práva díky internetu a zveřejnění nového kodexu eh, řádného výkonu veřejné zprávy, který přebírá evropskou judikaturu v tomto směru. A za čtvrté, důležitá otázka jsou základní práva. A tomu jste věnovali zvláštní pozornost, zejména integrace osob s postižením při eh, vstupu v platnost umluvy OSN o právu osob s postižením. Zbývají některé mezery, kde je třeba dále pracovat, například zlepšit komunikaci s evropskými občany a spolupráci s evropskou sítí ombudsmanů. Urychlit postupy pro reklamace a zlepšit transparentnost evropské veřejné služby. EPP podporuje zprávu pana Salavrakose a děkujeme vám za vaši práci. Děkuji, pane kolego. Dále má na minutu slovo pan Mirský, prosím. Pane předsedo, Velice důkladně jsem si pročetl zprávu, kterou jste vypracoval o Evropském veřejném ochránci práv a velice děkuji pana Diamandurosovi, ale domnívám se, že jednu práci jste ještě úplně nedokončil. 11.3.2004 vydal Evropský eh, parlament usnesení 5001, které se týkají skutečnosti, že eh, celá řada osob v Lotyšsku byla zbavena eh, státní příslušnosti a vy jste obdržel celou řadu stížností a také signály, že došlo k proti, právnímu řízení a tento problém do dneška nebyl vyřešen. Nedomníváte se, pane Diamandorosi, že to je nespravedlivá? Myslím, že se otevřela pandořina skřínka. Eh, nikdo eh, totiž tento problém doposud nevyřešil. Děkuji. Dále má pan Papa Nikolaj slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Velice mě těší, že nám můžete znovu předsedat a zejména mě také těší to, že se eh, těšíte dobrému zdraví, zejména v současnosti, kdy je nutné řešit velké eh, ekonomické problémy. Jsme svědky toho, že krize má značný dopad eh, na eh, evropské občany. Je tu velká krize důvěry a v letošním roce máme Evropský rok občanů a Paní místo předsedkyně Evropské komise v tom hraje také důležitou eh, roli. Musíme proto učinit vše, abychom posílili důvěru občanů v Evropskou unii. Vy jste také během svého působení hrál důležitou roli. Pan Salavrakos se již o tom eh, zmiňoval. Nejde jenom o vaši činnost v roce 2012, ale jde o ocenění vašeho desetiletého působení ve funkci. Vy jste byl tváří Evropské unie a eh, zhostil jste se skvěle své eh, práce. My budeme nadále tuto instituci podporovat, budeme velice podporovat i vaši nástupkyni, paní O'Reilly, její činnosti. Jsem přesvědčen o tom, že eh, to eh, přiblíží přístup evropských občanů a rychlost, s níž Evropský eh, veřejný ochránce práv eh, řeší stížnosti také po internetu. To jsou všechno eh, směry, které to usnadňují. Ještě jednou vám velice děkujeme, pane Diamandorusi. Byl jste opravdu velkým přínosem pro tento úřad a doufám, že se s vámi zase sejdeme někdy v budoucnu. Děkuji, pane kolego. po vystoupení řečníků v diskuzi přejdeme k takzvanému postupu Catch the Eye. Jako prvého řečníka tu máme pana eh, Valesu, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Když dovolíte, já bych chtěl sám za sebe poděkovat našemu ombudsmanu. Děkuji za uplynulých deset let. Myslím, že postavení Evropského veřejného ochránce práv je zcela specifické a citlivé. A kdybychom měli shrnout vaši práci, museli bychom říci, že byla nesmírně konstruktivní. A domnívám se, že ombudsman je spojnicí mezi námi a občany řeší problémy, ale také se snaží eh, působit směrem k větší transparentnosti evropských institucí a to spolu s eh, pomocí pro naše občany, aby našli tedy svou cestu v našich administrativních postupech. To je velmi důležité a proto vám chci opět poděkovat a přeji vám vše dobré do budoucnosti. Děkuji vám. Dalším řečníkem na jednu minutu je paní Smolková. Děkuji pěkně za slovo. Mm, děkuji za slovo. Na úvod bych chtěla ocenit práci pana ombudsmana v jeho funkčním období při zvyšování spravedlnosti a transparentnosti v EU. Práce ombudsmana je velmi zodpovědná a nelehká. Je nutné říci, že evropské instituce neulehčují práci ombudsmana. Ve zprávě je konstatováno, že podobně jako v minulých letech se většina šetření týkala komise. 50 92,7 a eh, počet eh, týkající se Evropského parlamentu se také zdvojnásobil. Vysoké etické normy mají zásadní význam pro důvěry občanů v evropské instituce před volbami do Evropského parlamentu, kdy se budeme opětovně ucházet o důvěru lidí. Věřím, že evropské instituce také díky eh, novému evropskému kodexu dobrého administrativního postupu eh, přispějí k lepší transparentnosti ve své činnosti. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně. To byli řečníci ve smyslu spontánního přihlášení do diskuze a proto rovnou přejdeme ještě jednou k paní komisařce Redingové za komisi. Pane předsedající, 24 let zasedám v tomto parlamentu, deset let jako poslankyně, 14 jako komisařka a chci vám říci, že jsem toto ještě nikdy nezažila. Že ze všech stran zaznívá slova pochvál a schody a tleskají ombudsmanovi, to je zcela mimořádné. A vaše práce byla také zcela mimořádná. Nemám, co bych k tomu dodala. A snad zodpovím jednu otázku, která mi byla položena. Samozřejmě pro komisi je vždy prostor k lepšímu výkonu veřejné zprávy. A my nasloucháme ombudsmanovi a maximálně se snažíme uvádět do života jeho připomínky postupujeme úplně stejně a budeme brát v úvahu návrhy a náš přístup byl kooperativní a tak budeme podstupovat i s budoucí veřejnou ochránkyní práv. Pokud jde o pravidla dobrého výkonu veřejné zprávy, pan ombudsman provedl analýzu stávajícího evropského práva v této oblasti a zjistil, zda všechny oblasti jsou činné pokryty. A na základě tohoto hodnocení komise rozhodne, zda je potřeba nových předpisů na základě článku 298 a pokud to bude potřeba, tak se do toho pustíme, ale pouze pokud ta nutnost existuje a pokud na základě analýzy se ukáže, že ne všechno bylo zatím pokryto. Komise se tedy k tomu staví kladně a abychom byli zcela transparentní, chtěla bych ještě parlamentu vysvětlit, že takové, taková regulace nemůže vycházet z jiných článků smlouvy, než je článek 298. To se týká tedy zejména finančních předpisů a personálních norem. Tedy hovoříme o řádném výkonu veřejné zprávy a ty problémy potom musí být řešeny jinde a vidím z gest pana ombudsmana, že s tím souhlasí. A u toho dalšího myslím si, že silný úřad veřejné ochránce práv je výhodný pro všechny instituce a ještě jednou Děkuji za to, že jste byl silným ombudsmanem. Herzlichen Dank. Velice vám děkuji, paní komisařko. A je to sice mimo roli, ale přesto bych si dovolil a vyjádřil velkou pochvalu jménem všech frakcí panu Rosovi, protože to ukazuje, jak dobře se zhostil eh, tohoto velice důležitého úkolu. A nezbývá mi, než vyjádřit eh, radost z toho, jak jste mi všichni popřáli dobré zdraví. Ale je důležité mít skvělého veřejného ochránce práv, který eh, dobře plní své služby ve prospěch evropských občanů a proto dávám ještě jednou slovo panu Diamandu Rosovi, Prosím. Děkuji. Pane předsedo, dovolte, abych ještě jednou řekl, že sdílím s vámi to vyjádření, které zde zaznělo. Dovolte, abych nejprve učinil několik eh, připomínek k věci a potom se pokusím zareagovat na to, co jste řekli o instituci veřejného ochránce práva. Co se týče k podstatě vašich připomínek, dovolte mi říci několik věcí, zejména jsem velice vděčný paní Redinkové za to, že informovala uh, Evropský parlament, že Evropská komise se bude snažit učinit vše, aby přijala to, co bude reforma veřejné zprávy a opírat se o roku, o rok 2008. To přenechám své nástupkyni, která bude s vámi spolupracovat. Paní Redinková chce zajistit jasnější podmínky, aby nedocházelo eh, k zmatku a překrývání eh, různých nástrojů a předpisů a k tomu může velice přispět Evropská komise tím, že předpisy zjednoduší mohu říci ze zkušeností, že jednoduchost není eh, banálností, ale představuje jasnost a já opravdu doufám, že se budete ubírat tímto směrem a také doufám a vítám vaše připomínky, které se týkají eh, posílení eh, právních předpisů ve vztahu k životnímu prostředí bylo dosaženo již značného pokroku zejména ve vztahu k rozšíření vídeňského letiště a já doufám, že komise bude spolupracovat svou nástupkyní a bude se snažit dosáhnout zlepšení legislativy což posílí schopnost Evropské unie a e, ukáže občanům, že se jim bude snažit ještě lépe pomáhat na adresu pana Měrského. Chtěl bych eh, přiznat, že po devíti letech si úplně eh, nevzpomínám na obsah usnesení z roku 2004. Nevzpomínám si, že by eh, naše kancelář obdržela nějakou takovou stížnost z národní úrovně, z Lotyšska. Asi to bylo předáno lotyšským úřadům, proto se to ke mně eh, nedostalo, ale jinak má kanceláři vám naprosto eh, k dispozici. Eh, přeskoumáme to, mý spolupracovníci a paní O'Reilly vám jistě poskytnou odpověď. Pro mě je to nyní obtížné deset let po té události a zároveň než přejdu k obecním připomínkám na adresu pana Mazzoniho. Děkuji za podporu vašeho výboru během celých těch let. Děkuji vám za dobrou spolupráci osobně i institucionálně. Pane předsedo, je obtížné eh, necítit se zaskočen eh, takovou spoustou eh, eh, pochvaly na adresu instituce eh, veřejného ochránce práv. Já jsem opravdu trochu zaskočen. Snažil jsem se tuto chválu interpretovat a analyzovat a chápat jako náznak pro činnost, jako náznak závazků příštího ombudsmana. Jak musí ombudsman postupovat, aby pomáhal občanům, aby pomáhal institucím při podporování lepší kultury. A to je přesně to poselství, eh, které bych chtěl předat paní O'Reilly, aby důvěra v tuto instituci a ta závažná očekávání se splnila. Je to specifická instituce, instituce veřejného ochránce práv. A chtěl bych se krátce zmínit o jejím širokém přínosu. Minulý týden jsem navštívil Turecko a setkal jsem se s prezidentem, s premiérem a s některými ministry u příležitosti vytvoření instituce veřejného ochránce práv v Turecku. A já jsem byl v uplynulých 15 letech také angažován. Setkal jsem se tedy s reprezentanty Turecka a uvědomil jsem si, jak je to důležitá instituce a jaký má závazek pravdivě vystupovat vůči orgánům moci. A řekl jsem eh, prezidentovi i premiérovi eh, že jim sděluje velice otevřeně věci, které se jim eh, nelíbí, ale představuje to dialog, který eh, implicitně zahrnuje i slova kritiky. Děkuji. A má poslední poznámka eh, se týká skutečnosti, že jsem s lingvisty a příslušnými orgány, zejména ve skandinávských zemích, vedl konsultace a bylo mi řečeno, že ve Švédsku a na Islandu ten pojem ombudsman je čendrově eh, neutrální. Proto eh, veřejná ochránkyně práv ve Švédsku se označuje jako ombudsman. A já tedy nevím, jak si přeje být označována paní O'Reilly asi bude zapotřebí podrobnější průzkum této záležitosti, ale nechám to na vás a na paní O'Reilly, jaké bude správné označování mé nástupkyně. Snad se vyvarujete tomu, to, co se stalo na druhé straně Atlantiku, kdy bylo vytvořeno ombuces. To by asi nebylo zrovna moc elegantní. S velkou vděčností Eh, za to, co jste učinili eh, v uplynulých letech. Eh, se slovy díky za vaši chválu bych chtěl říci, spolehněte se na paní O'Reilly a na tu pomoc evropským občanům. Děkuji vám. Srdečně vám děkuji, pane ombudsmane. Dále má slovo pan Salavrakos. Dvě minuty. Upozorňuji na to, že je vhodné dodržovat řečnickou dobu. Já jsem pouze v souvislosti s významem tohoto tématu toleroval překročení těchto limitů, ale v budoucnosti prosím, abyste dodržovali eh, tyto časové lhuty. Děkuji, pane předsedo. Diskuse se vyvinula tak, že já vlastně mohu prostě jenom říci, že Evropský parlament veřejného ochránce práv pochválila, ocenila jeho práci v těchto deseti letech. Ve funkci ombudsmana je každopádně vyjádřen dík k funkci a k instituci, která je průřezová co do disciplín. Rozhodnutí ombudsmana nejsou vždy závazná. Rozhodnutí ombudsmana však pomáhají k tomu, aby se spravedlivost prosadila pro jednotlivce pro kterého je to tak důležité. A tak jsme to také prožívali v těchto deseti letech. Veřejný ochránce práv je velmi často adresátem dotazů občanů z nejrůznějších důvodů. A myslím si, že když by nebyla spravedlnost, tak by toto nebylo možné. A e, občanům toto musíme poskytnout. Samozřejmě, že existují také určité záminky nejrůznějšího druhu, e, které jsou využívány, ale nemůžeme říci, že ekonomická krize by se působila e, určité nesprávné postupy. To jsou námitky, které nejsou relevantní. Realizace spravedlnosti a žádost o spravedlivý postup pro občany v dnešní době je otázka eh, toho, že nejsou dodržována mnoha základní práva. Já bych eh, vás nechtěl již déle zdržovat, ale chtěl bych poděkovat všem politickým skupinám za podporu své zprávy. Děkuji vám. Děkuji. Tímto ukončujeme debatu o tomto bodu. Hlasování bude ve 12 hodin. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Hendla přes